Cari colleghi, diamo inizio alla... Vážení kolegové, můžeme tedy začít s hlasováním. Než ale začneme hlasovat, chtěl bych říci, že že hospodářský výbor nám předložil pořad jednání a tento pořad jednání by měl být připojen k zápisu za dnešního zasedání. Podle 216 lomeno 4 by a měl pořad jednání být považován za přijatý, pokud politická skupina nebo minimálně 40 poslanců se nebude snažit o to, aby se o tom hlasovalo. Takže jste připraveni hlasovat? První hlasování bude zjednodušený postup. Jedná se o zprávu pana Royla. A pokud jde o stanovy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, hlasujeme jmenovitě. Avete votato tutti? Hlasovali jste všichni? C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Bisogna... Někteří říkají ano, někteří říkají, že ne. Ale musíme skutečně zohlednit také ty, kteří se ještě neusadili. Ty. Myslím, teď hlasovali všichni. Dobrá, takže končujeme hlasování. 478 eh, odevzdaných hlasů, 453 pro, 13 proti, 12 eh, se zdržel hlasování, zpráva je přijata. Pan Kazini, prosím. Non ho fatta a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Já jsem včas nemohl eh, zastrčit kartičku, ale byl bych hlasoval pro. Dobrá, tak budeme vycházet z toho, že pan Kasiny hlasoval pro. Nyní podle zjednodušeného postupu tak eh, máme zprávu pana De Castro, zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky. Hlasujeme o té zprávě a to jmenovitě. Prosím, hlasujte. Avete votato tutti? Všichni odevzdali své hlasy. Ano, hlasování je ukončeno. Máme 543 odevzdaných hlasů, 542 pro, 1 proti. Je to obrovská většina pro pana de Castro. Bulharské moře říkají v italštině, ale eh, dobře, Bulharsko je absolutně demokratickou zemí také. Ecco, l'ordine del giorno reca la votazione secondo la procedura semplificata sulla relazione. Nyní podle zjednodušeného postupu eh, hlasování o zprávě pana de Castro a to zmocnění k plní úkolů laboratorního testování. Prosím, hlasování běží, je to jmenovitě. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 577 odevzdaných hlasů, 534 pro, 29 proti, 14 zdržení. Tímto je zpráva přijata. Nyní ke zprávě paní Hübnerové podle zjednodušeného postupu téma snížené sazby spotřební daně na Madejře a na Azorách. Hlasování běží a to jmenovitě. Prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 604 odevzdaných hlasů, 579 pro, 13 proti, 12 zdržení. Zpráva je tímto přijata. Pan Martin se hlásí o slovo, prosím. Ano, chtěl jsem hlasovat pro, ale bohužel um, můj stroječek na hlasování nefungoval. Ah, sí sí. Prendiamo atto della sua segnalazione. Ano, bereme to na vědomí. Nyní ke zprávě paní Geringer, opět podle zjednodušeného postupu, ochrana volně žijících ptáků. Hlasujeme o této zprávě a to jmenovité hlasování. Hlasování je skončeno. 619 odevzdaných hlasů, 592 pro, mín, 4 proti, 23 se zdrželo hlasování a tímto je zpráva paní Gering přijata. Dostáváme se ke druhé zprávě paní Gering. Opět podle zjednodušeného postupu jedná se o spotřebiče plynných paliv. Hlasujeme, prosím, jmenovitě. Eh, hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je skončeno celkem 638 odevzdaných hlasů, 618 pro, 11 proti, 9 zdržení. Zpráva paní Geringa je tímto přijata. Třetí zpráva paní Geringa. Poskytování audiovizuálních mediálních služeb. Zjednodušený postup. Hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je skončeno. 641 odevzdaných hlasů, 620 pro, 13 proti, 8 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Čtvrtá zpráva paní Geringa. Ochrana pracovníků proti působení asbestu. Zjednodušený postup, hlasování běží. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je ukončeno. 654 odevzdané hlasy, 643 pro, nikdo nebyl proti a 11 se zdrželo. Blahopřejeme paní Geringa čtvrté. Pátá zpráva paní Geringa, opět podle zjednodušeného postupu. Veterinární kontroly zvířat dovážených ze třetích zemí. Hlasování běží. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 657 odevzdaných hlasů, 644 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Zpráva je přijata. Šestá zpráva paní Geringa. Rete d'informazione contabile agricola sui redditi. Eh, účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků. Zjednodušené eh, zjednodušený postup, jmenovité hlasování, hlasování běží, hlasování je u konce. Výsledek 657 odevzdaných hlasů, 632 pro, 17 proti, 8 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Sedmá zpráva paní Geringer. Eh, veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř společenství a jejich dovoz ze třetích zemí. Hlasování běží, je to jmenovité hlasování. Hlasování je skončeno. 662 odevzdaných hlasů, 641 pro, 15 proti, 6 se zdrželo. Také tato zpráva byla přijata. Osmá zpráva paní Geringe. Čistokrevný plemených skot. Eh, hlasování je zahájeno jmenovitě. Hlasování je skončeno. 655 odevzdaných hlasů, 633 pro, 13 proti, 9 se zdrželo. Paní Geringa předložila celkem 9 zpráv a opravdu je dovedla do bezpečného přístavu. Srdečně gratulujeme. Nyní se dostáváme k panu Busotilovi. On nám předložil zprávu týkající se dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. 662 je hlasů, 602 pro, 32 proti, 28 se zdrželo. Eh, druhá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Je to jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno. 667 odevzdaných hlasů, 610 pro, 28 proti, 29 zdržení. Zpráva je přijata. Třetá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, jmenovité hlasování. Hlasování ukončeno. 663 odevzdaných hlasů, 604 pro, 29 proti, 30 se zdrželo, zpráva je přijata. Čtvrtá zpráva pana Busutila. Eh, krát, eh, vízové povinnosti pro krátkodové pobyty. Je to dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací svatý Krištof a Nevis. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 664 odevzdaných hlasů, 603 pro, 28 proti, 33 se zdrželo. Zpráva pana Busotila je tímto přijata. Pátá zpráva pana Busotila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování je zahájeno. Je to Barbuda, ne Barbados. Hlasování je ukončeno. 672 odezdaných hlasů, 612 pro, 29 proti, 31 se zdrželo. Zpráva je přijata. Šestá zpráva pana Busutila. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. Jmenovité hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 672 odevzdaných hlasů, 608 pro, 31 proti, 33 zdržení. I tato zpráva byla přijata. Srdečně blahopřejeme panu Busutilovi. Všech jeho šest zpráv bylo tímto přijato. Ora l'ordine del giorno reca la votazione sulla relazione dell'onorevole A. Nyní přecházíme k hlasování o zprávě Juty Hauk, návrh opravného rozpočtu číslo 9 lomeno 2009. Oddíl 3 Komise zemětřesení v Itálii. Hlasujeme o zprávě. Potřebujeme zde kvalifikovanou většinu. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 673 odevzdaných hlasů, 654 pro, 4 proti, 15 se zdrželo. Zpráva paní Hauk je tímto přijatá. Děkujeme paní Hauk. Děkujeme také jménem Itálie. Podle zjednodušeného postupu přecházíme k hlasování o zprávě pana Böge, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Také zde se hlasuje jmenovitě, potřebujeme kvalifikovanou většinu. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 677 odevzdaných hlasů 598 pro, 49 proti, 30 se zdrželo. Gratuluji, pane Böge. Vaše zpráva byla přijata. Zpráva Diany Volis. Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Marka Sivliče. Hlasujeme o této zprávě, jmenovité hlasování. Hlasování běží. Hlasování je ukončeno. 671 odezdaných hlasů, 639 pro, 17 proti, 15 se zdrželo. Zpráva je tímto přijata. Zpráva Carlose Coelha. Hodnotící mechanismus k ověření uplatňování šengenského AKY. Nemáme žádné pozměňovací návrhy, to znamená, že můžeme hlasovat. Hlasování běží. Stiamo votando la proposta di decisione sulla quale non vi sono emendamenti. Nemáme žádné pozměňovací návrhy eh, k tomuto návrhu rozhodnutí. Hlasování běží, hlasování je ukončeno. Pusta.